Vážení kolegové, Itálie není země, která by byla zvyklá na sníh. To znamená, že naše plány se měnily, rušily, modifikovaly, až tedy teď konečně jsme tady. Vítám pana předsedu, pana prezidenta banky, pana Draghiho, protože času je málo, přeskočím všechny úvodní sentence a stejně tak budeme muset trochu zkrátit tu druhou část otázky a odpovědi na čtyři minuty a potom zkrátit i to druhé kolo. Pane prezidente Draghi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, dámy a pánové, jsem rád, že jsem opět zde mezi vámi v parlamentu na letošním prvním slyšení u vás ze výboru. Dvě věci, dva, dvě témata, která jste vybrali pro dnešní rozpravu, jsou velice důležitá. První věc, diskuse o výhledu inflace a potom vztahy mezi inflací a našimi cíly. Budu se také věnovat relevantnosti finančních trhů a infrastruktury finančních trhů pro měnovou politiku. Při té příležitosti vysvětlím, proč centrální banka potřebuje mít nástroje na to, aby reagovala na možná rizika v celé řadě oblastí, které jsou z pohledu mandátu měnové politiky zásadní. Za prvé k inflačnímu růstu a měnové politice ECB. Když jsem počátkem tohoto měsíce hovořil plénu parlamentu, tak jsem řekl, že ekonomika roste, růst je silnější, intenzivnější, než jsme očekávali je geograficky rozvrstvený, je rozvrstvený i napříč obory. Co se týká nejnovějších údajů, růst je 2,5%, ten byl 2,5% v roce 2017. Reflektovalo to vývoj soukromé spotřeby a investic. Tento pozitivní vývoj je podporován kroky měnové politiky ECB, které výrazně usnadnily podmínky půjčování peněz pro domácnosti i firmy a především pro malé a střední podniky. Když zvážíme veškerá opatření měnové politiky učiněná mm, v letech 2013 až do října 2017, tak celkový dopad na eurozónu, růst a Inflaci se odhaduje v obou případech na 1,9 kumulativně za tuto dobu 2016 až 2020. Opatření za to opatření nasměrovala ekonomiko eurozóny na stabilní růst. Máme dynamiku a máme i docela značnou odolnost vůči risko, rizikovým potenciálům. Zároveň inflace eh, ukazuje i eh, růst a přizpůsobování. Po té doby, co jsme tři roky drželi tyto hodnoty, DIP v eurozóně fluktuoval mezi 1,3 až 1,5 od května minulého roku. Každoroční inflace byla 1,3 v lednu. Změnou v rubrice inflace jsou působeny pohybem volatilních komponentů, jako jsou ceny energií a potravin. Opatření, která zdůrazňují inflaci, které monitorujeme pro jejich informační potenciál, včetně inflační dynamiky, zůstávají nízké inflace s vyloučením potravin a pot, potravin a energií byla mezi 1,1 a 1,2 od dubna 2017. Můžeme se soustředit na fakty, které jsou za tímto mírným vývojem inflace z dlouhodobého pohledu. Období nízké inflace může být docela překvapivé, když vycházíme z toho, že jsme viděli pozitivní ekonomický růst v posledních čtyřech letech který se opírá o absorpci ekonomické sféry. To přivedlo nás k otázce, jaké faktory sektorální i jiné mohou hrát roli ve vztahu k inflaci. Obsáhlá analýza vedla k závěru, že proticyklické faktory hrály zásadní roli při vysvětlování faktu nízké inflace. To se hlavně týká utlumených ekonomických aktivity a vysoké nezaměstnanosti ve zmacích po dluhové krizi. A vidíme, že tu také hraje roli nízká cena ropy. Ty faktory jsou však dočasné a neměly by ovlivňovat inflaci ve střednědobrém horizontu, i když mají samozřejmě vliv na rychlost uh, a přizpůsobování inflace. Krom toho jistá nejistota kolem opatření ekonomického růstu, tak skutečná suma může být větší, než se odhadovalo a to by mohlo e, zpomalovat různé tlaky. To je hlavně viditelné v oblasti trhu práce, kde růst platů e, stále neroste příliš rychle stále pokračuje ekonomická expanze a klesá míra nezaměstnanosti. V eurozóně už nedávno došlo ke zlepšení a očekáváme, že se situace na trhu práce bude zlepšovat i nadále. Na druhou stranu globalizace by mohla omezovat eh, vliv cyklických podmínek na inflaci, ale z empirie víme, že to nebývá vždycky tak. Další faktory jako demografické trendy nebo změny chování způsobené technologickým vývojem, což může zahrnovat cenové tlaky, třeba v důsledku větší cenové transparentnosti. Ale i když tyto faktory mohou být trvalejší, stále máme pocit, že nebudou mít trvalý vliv na inflaci. Analýza ukazuje, že vztah mezi růstem a inflací zůstává do značné míry intaktní, i když se dočasně v posledních letech oslabil. Když se díváme dopředu, tak předpokládáme, že inflace bude podporována opatřeními měnové politiky. Samozřejmě máme tady jistou míru nejistoty, především volatilita finančních trhů, především směné kurzy. To všechno vyžaduje, abychom to bedlivě sledovali a sledovali, jaké dopady to může mít na cenovou stabilitu. Proto tady máme ono momentum evropské ekonomiky a vidíme, že roste naše důvěra v budoucí inflaci, tak je na místě trpělivost tak proto, abychom mohli se v oblasti inflace vrátit postupně k hodnotám pod dvěma procenty. Inflace evoluce zůstává um, součástí ekonomické akomodace, akomodace a jde tady o uplatnění měnových opatření jako nákupy nebo další získaná aktiva a pokračující reinvestice a samozřejmě i mnohé další faktory. A teď se dostávám k relevantnosti ústředního clearingu pro měnovou politiku a role centrální banky. A teď bych se rád vrátil k interakci mezi měnovou politikou a strukturou měnových trhů. To jste si vybrali jako jedno z témat dnešní rozpravy. To opravdu je velice důležitý bod. Rád bych připomněl významnou roli, kterou hrají ústřední protistrany Central Counterparties, takzvané CCPs, na finančních trzích tím, že jsou součástí sítě finančních transakcí. CCPs omezují rizika protistran a podporují transparentnost trhu. Samozřejmě za různých podmínek krize přerušení těchto clearingových aktivit může mít dopad na naši schopnost provádět úkoly měnové politiky. Například může to vést eh, k nedostatku likvidity pro uživatele CCP, což v mnoha případech jsou zároveň protistrany měnové politiky. To pak může vyplývat z velkých výzev, které vedou k tomu, že CCP pak reagují ve stresových tržních podmínkách. Navíc různá narušení, která mají vliv na agování CCP na peněžním trhu, může omezovat normální transmisní kanály měnové politiky. To jsou jenom dva z příkladů propojení mezi fungování CCP a transmisí měnové politiky. Proč jsou tato propojení nikoliv nová? Teď se jim věnujeme, věnuje více pozornosti ze dvou důvodů. Za prvé, finanční systém se více spoléhá na CCP. Ty povinné požadavky na clearing v reakci na krizi vedly k tomu, že finanční trhy jsou transparentnější a bezpečnější. Za to děkujeme i aktivitě Evropského parlamentu, která vedla k přísnější regulaci, tak jak bylo ono nařízení o regulaci trhu. To jsou opatření víc než vítaná. To znamená, že CCP se stály systematičtějšími. A za druhé, rozhodnutí Spojeného království odejít z Evropské unie znamená, že zastávajícího legislativního režimu Různé CCP vedou ke clearingu různých sum a mnohé budou tedy fungovat mimo rámec nařízení Evropské unie a mimo pojistky, které z toho plynou. V tomto kontextu návrh komise EMIR 2, o kterém se v tuto chvíli diskutuje i v tomto výboru, je vítaná a nutná iniciativa. Stávající režim nikdy nebyl předpokládán, že bude mít co dočinění s velkými clearingovými aktivitami, které by měly probíhat v zemi mimo Evropskou unii. Návrh N2 umožní orgánům EU, aby přímo dozírali na systematicky důležité CCP v třetích zemí na základě regulačních požadavků EU a budou používány dohledové mechanismy EU návrh, který navrhuje posílenou roli ústřední banky, reflektuje silná pouta mezi clearingovou a měnovou politikou. E, nezbytné doplňky návrhu EMIR 2 je článek 22 našich stanov, který byl jednoznačně schválen Radou guvernérů ECB loni v červnu. Soud v Lucemburku ve svém rozsudku v roce 2015 řekl, že ECB e, bude e, žádat změnu článku 22 v případě, že ECB se domnívala, že dostatečné kompetence ECB jsou nutné proto, aby mohla ECB plnit úkoly plynoucí ze smluv. Hlavně, aby se zajistilo, že budeme schopni Eh, řešit všechny úkoly vyplývající z EMIR 2 a proto je velice důležité, abychom měli ze smluv plynoucí kompetence. Proto revize článku 22 byla nutným krokem. Když zvážíme, že ECB implementuje implementuje svou měnovou politiku, tak je imperativem, že musí být vybavená nástroji vůči CCP, hlavně pro případy krizových situací. Je jasné, že takovéto situace by vedly k rizikům v omezeném množství oblastí, což by bylo zásadní pro jednotnou měnovou politiku a pro platební systém, které mají přímý vliv na náš cíl, jako je měnová stabilita, tak jak si to žádají smlouvy. Když se podíváme na hlavně relevantní oblasti, to jsou ujednání v oblasti likvidity, kolaterální margins a další opatření. Takováto opatření mm, vstoupí v platnost jenom tehdy, když se jasně objeví nějaká hrozba pro naši měnovou politiku a rozhodně nebudou nějakým způsobem proti CCP nebo proti rámci, který stanoví legislativa EU. ECB jedná jenom v rámci svých kompetencí, což je formulace a implementace měnové politiky. Krom toho, jakákoliv opatření na této bázi musí být přiměřená a plně oprávněná ve vztahu k úkolům naší měnové politiky. Co se týká pravidel, tak implementace eh, režimu pro nečlenské země EU by se měla co možná nejvíc opírat o spolupráci a o spolupráci s místními orgány. Také bych chtěl zdůraznit, že je tady základ, zásadní význam završení klíčových bodů legislativy EU, tak jako je EMIR 2, ještě před Brexitem, tak abychom byli připraveni na všechny možné uh, dopady z toho plynoucí. Pokud tak eh, neuděláme, tak se může stát, že ECB jako dozor bude bez nutných prostředků eh, v případě dohledu na to, co se odehrává mimo deštník pokrytý legislativou EU. A Dále bychom neměli přehlížet systémové přeshraniční implikace uvnitř EU. Proto bychom měli se snažit o dosažení stále větší konvergence dohledu. To potom přispěje k integritě jednotného trhu a k rovným podmínkám. Evropský parlament může sehrát klíčovou roli při splňování těchto cílů. Teď se dostávám k závěru. Opatření měnové politiky přinesla značný, značné výhody eurozóně. Další iniciativy jsou však na místě, abychom omezili zranitelnost, abychom posílili odolnost v krizových situacích a abychom zvýšili potenciál růstu. Pouze ambiciozní politika přinese konkrétní profit lidem v Evropě. To nás učí i naše společná historie. Slavíme 25 let jednotného trhu a maastrichtské smlouvy to byla zásadní rozhodnutí, z nichž dneška profitujeme. Lidé, služby, zboží, kapitál se volně pohybují a legislativa EU zajišťuje, že práva a povinnosti jsou aplikována po celé EU stejně. Když se stvořila měnová ekonomická unie, tak jsme se dostali o krok dál, když jsme přijali jednotnou měnu. Těším se na další měsíce, kdy budeme diskutovat o reformě zprávy EMU. Děkuji vám za pozornost a jsem k dispozici pro vaše otázky. Thank you, President Draghi. Děkuji, pane předsedo Draghi. Já se samozřejmě vážím ehm, vaší vytrvalosti, co se týče měnové politiky, naší legislativní práce. V k článku 22 jsme odhodláni toto dokončit do konce letošního roku, přesně z těch důvodů, které jste uváděl. A nyní mm, musíme omezit časový prostor na č- v Ekon a já chci e, poděkovat za vaše připomínky na závěr ve Štrasburku, kdy jste hovořil o návštěvách na, na, na americké národní firmy a jejich vklady v bankách eurozóny. Eh, USA navrhuje 15 bank eurozóny do USA mm, s cílem získat tuto daňovou výhodu. Jaký je váš názor? Druhá otázka se týká MP. Mm, zohlednil ECB ochranu spotřebitele v, ve svých doporučeních bankách, eh, bankám v souvislosti s MP? Děkuji. První otázka. Daňová reforma v USA je významnou politickou změnou. co už teď vidíme, jsou velké toky směrem ven. Tato reforma velkých podniků, daňové benefity, které dostávají sou, spolu sohu. V tuto chvíli to pozorujeme. Těžko říct, jaké budou dlouhodobé výsledky. Ehm, budou nějaké pozitivní spillovers ehm, USA. K druhé věci, my nejsme. Děkuji, Pervaš Perez. Pane předsedo, vy jste indikoval vaši vůli, vaši naději, že mm, prohloubení měnové hospodářské unie může krát zmínil nutnost prohloubit eh, mm, měnovou hospodářskou unii já se vás chci zeptat, co si myslíte o současném stavu postupu nominace mm, rady mm, představentí Evropské rady. Myslíte si, že ta diskuse, která proběhla v radě po uh, jednání s, eh, s zavřenými. Co si myslíte o požadavku parlamentu Eh, aby bylo více žen v představenstvu centrální banky. Co si myslíte o podmínkám ušit nezávislost instituce, které předsedáte? je uveden ve smlouvě o fungování Evropské unie 23.2 a v stanovách eh, CB článek 11 místo před COFIN v souladu s tímto postupem, eh, stejně jako v minulých postupech jmenová, mm, souhlasila s rolí, eh, které, eh, kterou má hrát Evropský parlament v tomto kontextu. Takže velice podporujeme mm, tento cíl. Ještě mám půl minuty, myslím, že jste neodpověděl na otázku, které, to nebylo jenom přečíst ty články smlouvy, ale interpretovat to, eh, kritéria eh, podle článku 283.2 eh, mm, zveřejnit reakci na diskusy, které proběhly v radě? Já, není na mě, abych to o tom teď mluvil, eh, kandidáta tedy doporučeného ECOFINem. to ale, abych řekl, že nezávislost té ceměno smlouvou a to bude mimo osobní profily. Kandidát bude posouzen, co se týče kompetencí, protože rada guvernérů ECB vydá stanovisko v příštích, nechci říkat 26. ne 21. března, ne, to bude dříve. 8. března. Bude posouzeno jeho profesní zkušenost, finální rámec je nejdůležitějším štítem politické interference. Nezávislost Děkuji, pan Sander Luns. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane Dragi. Já se chci zaměřit na první část vašeho úvodu, kdy jste mluvil o potřebě monitoringu. Mě by zajímalo, zda byste eh, rozšířil mm, metody měření inflačních cílů, včetně cen aktiv. Vidím tedy dvě možnosti. Mohl byste tam dát i mm, ceny nemovitostí, ty mají velký dopad na kupní sílu občanů. A mm, k tomu, co řekl nedávno Pito Pratry, Eurostat je připraven eh, začlenit tyto domy v ECPI. Eh, e ECB také může nezávisle na Eurostatu měnit své metody by mě zajímal váš názor, nebo tam dát všechny ceny aktiv, měření inflace, aby se mm, e, zabránil vytvářením bublin v cenách aktiv. Děkuji, my mm, posuzujeme ceny aktiv. Je to důležitý zdroj informací. A naším hlavním cílem je zachovat harmonizovaného v eh, indexu spotřebitelských cen okolo 2%. My jsme přesvědčeni, že zaměření na eh, spotřebitelské ceny nejlépe eh, ochrání nebo zachová kupní sílu obyvatel. My posuzujeme co se týče, mm, má to samozřejmě dopad na podmínky efektovat, ty čtyři minuty máte takže máme, máme jenom dvě minuty ještě. Já, jak jsem eh, pochopil z vaší odpovědi, nebudete tedy eh, zohledňovat, respektovat ty čtyři minuty máte. Takže máme, máme jenom dvě minuty ještě. Já, jak jsem eh, pochopil z vaší odpovědi, nebudete tedy zohledňovat. Vidím, že tam nebudou všechny ceny aktiv. Stále více ekonomů souhlasí, že finanční krize 2008 byla v důsledku nízkých úrokových sazeb eh, Fed, pana Greenspana, od června do 2004. Mm, Já mohu uh, odpovědět, uh, zareagovat, k čemu se vztahovala ta odpověď. Tady je samozřejmě na finanční krizi a na její důvody můžete nahlížet z různých uh, úhlů. Samozřejmě expansivní měnová uh, politika, to je jeden úhel, ale potom uh, to může být také zrušení uh, Eh, finanční regulace. To probíhalo v letech před finanční krizí a eh, někteří jsou pro jednu alternativu a druzí pro ten druhý pohled. A v tuto chvíli, kdy máme expanzivní měnovou politiku, která je, tak ta je odůvodněná současnou situací a v, v podstatě to vyžaduje náš mandát. Eh, Ovšem eh, s ohledem na tu situaci musím říci, že to poslední, co bychom si přáli, by bylo narušení nebo zmírnění existující regulace. A já tady hovořím nejen o úrovni EU, ale vlastně o celosvětové úrovni. Děkuji, Wolf Klinz. Děkuji, pane předsedo. Prohloubení uh, ekonomické a měnové unie a završení bankovní unie. To jsou dva cíle, které jsou pravidelně zmiňovány ve úrovni. Děkuji, Wolf Klinc. Děkuji, pane předsedo. Prohloubení eh, ekonomické a měnové unie a završení bankovní unie. To jsou dva cíle, které jsou pravidelně zmiňovány a eh, jeden důležitý krok pro dosažení tohoto cílu je um, úroveň výkonnosti dosažená v, růz, v různých členských státech eurozóny. A um, Myslíte si tedy, že MPL v těchto zemích eh, nebude, nebo kdy to dojde do takové fáze, kdy MPL nebude dosahovat 10%? Jeden německý, dále, jeden německý magazín hovoří o tom, eh, že eh, tedy Řecko bude schopno dospět na úroveň kapitálového trhu a získat potřebné prostředky. Jsou tam problémy. Kdy si myslíte, že ty problémy mohou být překlenuty? A myslíte si, že program eh, záchran bude potřebný a kdy si myslíte, že k tomu dojde? Eh, potom ECBR, vy jste také tady předsedou a, eh, tady jste o tom hovořil s různými partnery a já jsem, když jsem o tom hovořil, velmi často eh, se dozvěděl, že ECRB eh, nehovoří dostatečně jasně o svých politikách a o modelech, eh, které potom nejsou srozumitelné pro aktéry mimo ECRB. Děkuji, chtěl bych odpovědět na, nejprve na tu poslední otázku. Já jsem si toho nebyl vědom, ale pokud to tak je, tak samozřejmě budeme usilovat o vylepšení a vše, co bude v našich silách, abychom eh, tuto naši schopnost vylepšili. A k té druhé věci. Souvisí to s vytvořením eh, společného režimu um, předtím, než podepíšu tu smlouvu. Takže snížení rizika by mělo jít ruku v ruce s sdílením rizika. A součástí eh, snížení eh, rizika eh, se týká APLs, ale to není jediný aspekt. Pak jsou tady aktiva druhé a třetí úrovně. A máme tady samozřejmě dědictví finanční krize a potom také velké recese. A obě tyto věci musíme ošetřit. Ať už chceme mít kvantitativní cíle nebo ne, tak tady, tady o té věci by měli diskutovat pokud možno eh, dozorci. A eh, Oni nechtějí slyšet numerické cíle, které by měly být uplatňovány ve všech bankách eurozóny protože eh, tady chtějí mít tu diskreční pravomoc případ od případu v závislosti na konkrétní situace eh, dané banky. A samozřejmě tady ty eh, zprávy jsou velmi zásadní, ty konkrétní, a takže já s vámi souhlasím v tom, že to je důležitá věc, kterou musíme ošetřit. Potom, pokud jde o Řecko, já uh, si a v těch zprávách to bylo trochu dramatizováno, Eh, my jsme hovořili o MPL, právě o tom, že je potřeba je snížit eh, prostřednictvím elektronických aukcí MPL a hovořili jsme o tom, že je potřeba eh, udělat v této věci pokrok. A Řecko toho již mnoho dosáhlo. Nediskutovali jsme o nějakém dalším programu. Samozřejmě, že předseda ECP e musí říci, že je to na ano, naše pracovní skupina pro tyto věci hovořila stejným způsobem. Hovořilo se o tom, že v tisku to bylo zkrátka přeháněno. Pan... Děkuji. Pane Drági, um, jsem rád, že jste opět dorazil pozitivní hodnocení řeckého hospodářství. Ale stejnými slovy, stejně jako Evklidis Cakalotos v řeckých médiích. To eh, eh, vlastně pozitivně nadneseno, ale vlastně je tady určitý spor. Eh, řecké hospodářství zaznamenalo pozitivní vývoj a to za úsilí řeckých orgánů, které prosazují určitá opatření a e, díky tomu to vypadá, že řekové se dostanou ohledně řeckého hospodářství, že výhled je pozitivní. ECB se účastnila e, diskuzí a mě by zajímalo, jak vnímáte tyto prognozy. Vidíte to stejně jako pan Regling, Moskoviči a Sindeno nárazníku. Myslíte si, že to Řecko zvládne? A nebo to vnímáte jinak? nemám eh, pesimističtější odhad. Eh, všechny akce, eh, které byly hodnoty v rámci té třetí revize hodnocení, aby se potvrdilo, že je tady nepřetržitý tok aukcí a my samozřejmě víme, že jsou tady určité kelky, pane předsedo. Pane prezidente Drági, mám dotaz k selhání um, banky LBLB a e, bylo řečeno, že tato banko dvakrát e, obdržela vlastně ve čtvrtek předtím, než e, zpátku na sobotu bylo vlastně rozhodnuto o zbankrotování této banky. Takže proč toto bylo nutné když už tady vlastně eh, byl tento problém. Proč byl... Um, a co se změnilo ve vašem hodnocení mezi čtvrtkem a, nebo středou a pátečním večerem? Eh, a jak jste se poučili eh, z posouzení vztahu mezi ELA a bankovním dohledem? Obávám se, Eh, že tady není možné poskytovat podrobné informace, pokud to operace ELE. E. Informace poskytují eh, pouze Národní centrální banky a my bychom neměli zapomínat, že ELA Národní centrální, poskytují Národní centrální banky a naše banka eh, proti tomu namítá něco pouze v případě, kdy Národní ELA je v kontrastu s našimi cíly měnové politiky. Informační toky mezi ECB národní a národními centrálními bankami pokud je operace ELA, jsou pokryty dohodou ELA. A aktivity pro prevenci praní špinavých peněz jsou samozřejmě velmi důležité, ovšem poskytování ELA eh, řeší nedostatek likvidity eh, té dané banky a ne eh, nějaké jiné konkrétní aktivity, takže více se k tomu v podstatě vyjádřit ani nemohu. Mohu se vyjádřit já ještě jednou Děkuji. Děkuji za tuto polovičatou odpověď, kterou jsem očekával, ale chtěl bych se ještě zeptat na jednu věc. Nemyslíte si, že takové případy eh, pochybného uplatňování e a můžou uškodit a poškodit důvěryhodnost celého systému a proto by politika ELA měla být změněna? A pak mám ještě poslední dotaz, pokud jde o doporučení ombudsmana. Ukončil své členství v rámci G30. Eh, uh, uposlechnete tohoto doporučení ombudsmanky. Pokud jde o vaši poslední otázku, tak my samozřejmě jsme vzali na vědomí eh, ten dopis ombudsmanky a samozřejmě jsme také poskytli odpověď v rámci stanovené lhůty. Eh, což bylo asi do poloviny, pardon, odpovíme asi do poloviny dubna, což je ta předpokládaná lhůta. A jinak s vámi souhlasím, politika ELE e by měla být změněna a já už jsem eh, několikrát eh, hovořil o tom, že ELA by neměla být eh, centralizovaná. A je to takové dědictví minulosti. Abychom to změnili, tak bychom potřebovali souhlas všech členů eh, správní rady eh, z jednotlivých zemí. Eh, By se museli rozhodnout, že se vzdají tohoto prvku národní suverenity v měnové politice, protože o to tady jde. Takže to je vše. Co k tomu mohu říci? Děkuji. Marko Vali. Děkuji, pane předsedo. Mám tři dotazy. První se vztahuje ke kvantitativnímu uvolňování. Již jste zmínil, mělo probíhat ještě déle, tedy i po roce 2018, protože cíl není dosažen. Je možné podlehnout určitým útokům spekulantů. Teď se hovoří o European Safe Bonds, bezpečných dluhopisech. Nebylo by lepší nalézt místo jiného řešení, které by přineslo další rizika. A likvidita aktiv druhé úrovně. Myslíte si, že je to vše dobře pokryt? Myslíte, že by mělo být učiněno nad tento rámec, tak aby se zabránilo systematické možné prodloužení kvantitativního uvolnění? O tom jsme zatím na radě guvernérů nehovořili. A i v mém úvodním prohlášení, že inflace se přibližuje našemu cíli ale zároveň musíme být vytrvalí a trpěliví, protože eh, základní opatření by se na to měla zaměřit. Měrová politika a její efekty eh, jsou nyní výsledkem kombinací několika různých opatřeních. Reinvestovat dluhopisy hm, i eh, po ukončení toho nákupního programu je to důležité pro dlouhodobý vývoj naší unie. Fiskální konvergence a vytváření e, dluhopisů, které budou bezpečné unii, tak aby země byly schopny lépe projít krizí. E, solidarita ovšem kráčí ruku v ruce se zodpovědností a zodpovědnostmi, tak aby země byly schopny lépe projít krizí. Solidarita ovšem kráčí ruku v ruce se zodpovědností a zodpovědnost znamená konvergenci. Konvergenci eh, politický, ekonomických politik, ekonomických eh, struktur eh, a, a také konvergenci dobrých osvědčených postupů, také pokud jde o investice. To je vlastně to nejdůležitější. A tato konvergence jako taková vytvoří důvěru, která je nezbytná proto, abychom mohli mít společná bezpečná aktiva. A dále jsme přesvědčeni, že kapitál eh, je přiměřený, pokud je o tato rizika. A ECB každopádně odstartovala program ratingu, které jsou používány k oceňování aktiv úrovně 2 a 3. V tuto chvíli ehm, se to připravuje a tento rok by se to mělo opravdu rozběhnout. Děkuji. Ehm, náš parlament to doporučuje již dlouhou dobu. Slovo má paní Barbara Kapel. Děkuji, pane předsedo. Pane prezidente Draghi, děkuji, že vzdol obtížím jste dorazil k nám na výbor. Já bych se chtěla vrátit k těm non-profor. Pane prezidente Draghi, děkuji, že vzdol obtížím jste dorazil k nám na výbor. Já bych se chtěla vrátit k těm non-performing loans. Znáte aktuální zprávu o pokroku komise o snižování MPL, to je v zásadě pozitivní, celkový objem 950 miliard eur MPL, ale tendence je stále klesající objem je stále ještě dost vysoký, 36,9%. Vaše banka přišla mm, s doplňkem pro MPL, kde jde hlavně o kvantitativní očekávání dozoru, hlavně s ohledem na minimální míru rizika prevence do která poskytne váš úřad, vaše banka jako dozor je tady zatím mm, nedostatečná konvergence. Itálie, šování družstevních bank a Řecko, to už bylo zmíněno. Řecká banka v lednu zveřejnila kontrolu, která vyzvala banky prvního kvartálu opatření navrhnutých pro zvládání MPL a jak vidíte situaci v Itálii a v Řecku. Dovolte, abych začal tím, že přístup k MPL eh, musí být rozhodný, to je jasné. MPL jsou mm, v balančních výkazech bank a je MPL znamená menší podporu pro firmy a domácnosti. Zotavení podmínek jde ruku v ruce se snižování míry MPL a jak jste řekli, v zemích, které jste zmínila, i v jiných zemích MPL klesají značně a samozřejmě roste e, kapitálová solentnost, výnosnost bankovního systému. Teď tedy máme e, návrh komise, jak reagovat na MPL v pilíři 1 a my vítáme ten pro nově vznikající MPL takové eh, automatické pravidlo pilíře jedna, takzvané, ale to je něco jiného než naše adendum. Ty dokumenty jsou různé. Adendum vyjadřuje dozorová očekávání jako výchozí bod pro dozor statutární ustanovení v tom, co navrhuje komise, tak to je závazný požadavek a Automaticky se to vztahuje na všechny instituce. Dozor je povinen posuzovat banky a jejich individuální riziko a adekvátnost opatření. To tedy znamená, že pokud právní požadavky reagují na všechny rizika spojená s MPL v každé jednotlivé instituci, pak dialog opírající se o addendum ne, umožní prostor pro opatření z pilíře dvě. Pokud eh, ne, se nepotvrdí dvě první podmínky, tak addendum začne fungovat a bude relevantním. Ty dvě iniciativy se opravdu navzájem doplňují. Děkuji. Mě mohlo být poněkud matoucí pro dozorčí orgány. Teď Bohužel musíme skupinu řečníků omezit. Musíme skončit nejpozději v 17.25, protože pak máme tu povinnost související s kandidátem na místo prezident, viceprezidenta ECB a tlumočení máme jenom na omezenou dobu, to znamená v 17.20, pane předsedo. Děkuji vám za možnost eh, diskutovat o nové zprávě ECB. Myslím, že se jasně ukázalo, že role ECB je důležitá pro ekonomické zotavení, ale je potřeba mít trvalou, udržitelnou stabilitu v případě, kde se nedostává impulsů, tak jak se pustit do reform a pak ještě ona devizová válka. Tady už zazněly obavy. Jaké hodnocení tady vidíte vy a jaké varianty přeskoumáváte? je možno příjmy ECB využít jako vlastní prostředky, to je součást Montyho zprávy a a aby se mohly realizovat tyhle změny v eurozóně, je opravdu potřeba mít politickou většinu. Já jsem rád, že jste tady. Banka přišla s výroční zprávou za rok 2017 a jde hlavně o trh s nemovitostmi v Belgii. 50 Belgičanů osm, mají 80 eh, své mají 80%, mají kredity na 80% svého bydliště a proto by banky měly mít také bankovní podíl 1,5 miliardy eur a jak vysoký by měl být tento kapitálový polštář. Myslíte, že tohle opatření je správné? Podpořil byste takové opatření? Budou i vod na bydlení? Děkuji. Pan Kolega Vajcekr, děkuji. Sdílím názor, že ECB se má účastnit, má být zahrnuta, ale otázka je, my naléhavě potřebujeme, co když v budoucnosti dojde ke združení do jedné evropské agentury, třeba ESMA, a pak navíc ještě ECB, Evropská v jakých oblastech by měla být vepředu ECB a kdy ESMA nebo někdo jiný bude v popředí, protože si myslím, že v téhle debatě je jistá míra zmatení a já bych si přál, kdybyste nám to upřesnili, a kde si myslíte, že v popředí by měl být někdo jiný. Děkuji, Georgios Kircos. Děkuji, pane předsedo. Zvládali svůj dluh. Bohužel inflace v lednu byla negativní. To se stalo poprvé od konce roku 2016. Takže analyzovala ECB inflační situaci v Řecku elektronické aukce. Druhá otázka. Já si myslím, že elektronické aukce se spustí za pár týdnů, což je pozitivní vývojový trend, ale nemyslím si, že se to bude snadno normalizovat, protože tady máme radikální levicové skupiny a levic to je jedna věc, že začne ten proces a pak druhá věc, že to bude dobře fungovat během toho přechodného období. Udržitelným financím můžeme očekávat akční plán komise, tedy iniciativa parlamentu, a mě by zajímalo procent emisí CO2 v eurozóně a 18, je to přitom pouhých 18 Přál bych se, abyste byli více otevření, veře, zveřejňovali více. Ehm, bohužel tady musíme ukončit otázky. Ještě bych požádal pana uh, předsedu Dragio, aby byl co nejstručnější. Já jsem si snažil psát poznámky, ale možná se mi to úplně nepovedlo. První otázka jediný, je měnová politika jediným nástrojem oživení a konsolidace z růstu? Odpověď ne, samozřejmě. To říkám již už tolikrát, že už jste z toho asi unavení posledních pět let. Strukturální reformy jsou a obavy, že tato volatilita může způsobit nechtěné eh, Je to politické rozhodnutí. Per eh, částky odpovídající podílu čistého zisku eh, podle podílů národních centrálních bank do, do evropského rozpočtu. To bude reprezentovat národní příspěvek členských zemí do evropského rozpočtu. Nebude to tedy souviset s makroprudenční opatření, abych mm, k řešení nesystémových situací, kdy jsme mm, dominantním mm, dohledem ECB musí monitorovat riziko CCB pro uh, makroobezřetního dohledu. My koordinujeme s ESMO, bychom eliminovali duplicity, zajistili sdílení informací. ESMA aplikací s ohledu na existenci robustního rámce jako je EMIR, který musí CCB, roz, CCB musí respektovat, mělo mít pravomoci, které potřebuje, aby toto činila. Vždy pokračování zlepšování situace by mělo posílit důvěru, že te, to cíl bude dosažen. Měli bychom se pak udržitelnému financování eh, My jsme eh, signatáře na přírodních katastrof by eh, mohlo hrozit finanční stabilitu, proto správné ocenění a dohled nad kliminec společnou evropskou taxonomii udržitelného financování Současně každá změna panu předsedovi Dragimu za mm, mm, tuto velice zajímavou výměnu názorů běhne v květnu. To je ještě třeba potvrdit to přesné datum. Můžeme to tady uzavřít tímto. Please. Kolegové, posaďte se, prosím. Rád bych uh, rada ECOFIN 20. února rozhodla doporušit eh, španělského ministra hospodářství na post místopředsedy ECB eh, e nahradí pana Konstancia od 1. června tohoto roku. Rada jmenuje místo předsedu ECB eh, z několika osobností s příslušnými zkušenostmi v oblasti eh, bankovnictví a tohoto eh, oboru a dnešní slyšení je součástí právě tohoto také podrobný dotazník, který kandidát zodpověděl. Děkujeme vám za to. Tam je celá řada otázek a to k nejrůznějším aspektům, nejenom k měnové politice, také k otázce transparentnosti, završení. Jistě víte, že výbor Econ měl neformální výměnu názorů s dvěmi kandidáty na tuto funkci a ne, Nyní eh, vše přechází eh, k formálnímu postupu a já bych chtěl požádat pana de Kindos, eh, předsedo vážení a členové výboru Ekon, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že mohu hovořit před vaším výborem v rámci řízení k mevou a také se sociálním blahobytem. A závěrem bych pohovořil o tom, jak je důležité prohloubit Evropskou eh, měnovou unii, tak aby bylo možné provádět korektní měnovou politiku a také eh, zajistit budoucnost eura. Šest let jsem působil jako mina. Myslím si, že se nám podařilo eh, dosáhnout ožite, oživení, částečně také díky reformám španělský systém měl velké problémy s transparentností, což vedlo k nejistotě a nedůvěře trhu. Pokud jde o bankovní restrukturalizaci, sanaci a rekapitalizaci bank, Dále bylo třeba eh, vypočítat eh, nové rezervy, zároveň samozřejmě to mělo všechno sociální důsledky, zejména pokud o špatnou komercializaci finančních produktů, niků, nezbytné požadavky, odborné požadavky, um, platy, uh, manažerské platy a také předpisy um, o insolventnosti. Tyto iniciativy proběhly uh, často také v rámci ESM. Já jsem byl uh, Kontakt EF tento program označila za úspěšný. Mám také značné zkušenosti, e, jakožto e, e, náměstek ministra hospodářství, ještě předtím, než jsem se stal ministrem. Pracoval jsem na procesu, jsou již přerušeny. K mé minulosti toho již nebudu říkat více, ale zaměřím se na to, oči jde dnes. Tady budu hovořit o měnové politice ECB. Nyní anglicky. Ehm, tady cílem je zajistit a ECB byla úspěšná ve snaze dosáhnout eh, tohoto cíle. Eh, I když tady byly, byla eh, deflační rizika, ECB odpověděla aktivním způsobem, přijala nezbytná opatření, aby se zabránilo nechtěným vlivům v rámci inflace a to se na jednoduchých a efektivních operačních opatřeních, strategie měnové politiky, kvantitativní definice cenové stability a dvoupilířový přístup založený na ekonomické a měnové analýze. A zároveň efektivní eh, eh, měnová politika by nebyla možná, pokud se ukázalo, že nezávislost je nezbytná pro centrální banku, tak aby eh, inflační sazby byly, nebo míra inflace byla nízká a stabilní ve střednědobém rámci. A um, v případě ECB je E, toto zaručeno také ve smlouvách. Smlouvy to požadují svém hodnocení a politických rozhodnutích. Pokud jde o komunikaci, je to e, hm, velmi důležité e, pro potenciální přínosy pro nízkou a stabilní inflaci. Takže tady ECB ehm, e je plně zodpovědná za všechny své akce eh, a rozhodnutí. Cíl má podporovat eh, obecné ekonomické politiky v Unii. Prezident Draghi eh, považuje toto velmi důležité pro plnění měnové politiky a také k tomu, aby se tady inflace přivedla ke dvěma procentům. A Eh, samozřejmě eh, chtěl bych eh, říct, že plně si uvědomuji diskuze, které se týkají také potenciálních vedlejších efektů nekonečných politik. A tady je třeba mít makroprudenční nástroje, kterými se budou tyto věci řešit. Je to velice zásadní proto, aby systémovým rizikům důsledky finanční nestability musí být oslabeny. A proto je důležité i nadále monitorovat tyto finanční eh, vývoje a také mít dostatečný finanční dohled. E a eh, jak vnímám eh, roli ECB v příštích letech. Tady bych chtěl poukázat na Eh, lekce, které jsme se naučili z minulosti. Tady samozřejmě vše závisí na struktuře hospodářství a také na příslušných hospodářských opatřeních v systémní politiky. Krize vedla k tomu, eh, že makroekonomické nerovnováhy eh, se akumulovaly a tady je velmi důležité, aby politické podněty opravdu mohl finanční trh využít. Tyto věci musí být postřadatelé, vkladatelé evropských bank byli zajištěni bez ohledu na to, kde žijí dále integrace evropského bankovního sektoru. Ano, to ovšem také znamená, že je potřeba odstraňovat špatné úvěry, tak aby bankovnictví důležité podpořit eh, rozvoj unie kapitálových eh, trhů, tak abychom měli opravdu efektivní a eh, závislost ECB pro stabilitu eurozóny bude nižší a bude možné to ovlivňovat s ohledem na nedávnou ekonomickou finanční krizi. A, ale nesmíme se donívat, že měnová politika je všemocná její úspěch, tak mohou v Evropské centrální bance přispět eh, k naplnění našeho poslání. Je mi ctí, eh, že Rada ECOFIN závislí a budu pracovat ve prospěch všech evropských občanů. Děkuji. Děkuji. Jako první řečník Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás tady, pane de Guindos, u těchto procedur. Děkuji vám, že jste přišel na výbor Ekon. Zeptal bych se na dvě věci. Ta první souvisí s důležitou rolí našeho výboru Evropského parlamentu v dialogu s ECB. Dnes jsme to viděli v dialogu s panem prezidentem Dragim Základem je nejenom výroční zpráva ECB, ale pravdě, pravidelné otázky, které klademe bance prostřednictvím našeho pana předsedy Gualtieriho. Máte nějakou představu o tom, jak bychom mohli rozšířit tuto parlamentní účast na spolupráci s ECB budete-li místo předsedou ECB, tak jak byste si to představoval? Pan prezident Draghi pravidelně hovoří o vztahu poslanců Evropského parlamentu a ECB jako o klíčové roli. Jak bychom mohli pomoci, ať už jemu nebo komukoliv, kdo bude v této funkci, jak rozšířit svou roli, naši roli? A druhá otázka, jak jste správně řekl, role opatření na pomoci růstu napříč ekonomikou eurozóny, tak když se podíváte na pozici eura vůči dolaru, tak ten úkol dosažení toho dvouprocentního, skoro dvouprocentního cíle inflace je docela obtížný, když jsme viděli, vztah eura k dolaru, tak zatím to nenasvědčuje tomu, že by se to k tomu cíli blížilo. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pane poslanče, zaprvé chci říci, že za dobu, co jsem byl ministrem, tak jsem byl 23krát ve španělském veřejnou pozici, tedy Ono skládání účtů a transparentnost je opravdu zásadní pro posílení dialogu mezi parlamentem a ECB. To znamená, já budu chtít být v tomto parlamentu co nejčastěji, docházet na zase. Rád bych opravdu byl tady častým hostem, tak abych zaručil maximální transparentnost. Druhá strana mince v Eurogroup je velice pozitivní teď dochází k oživení a eurozóna dokonce roste rychleji než Spojené státy. Kdo by na to před dvěma, třemi lety pomyslel? Samozřejmě je spoustu věcí, které ho plně podporuji v této funkci a jsem si jist, že bude pokračovat tak, aby došlo k dalšímu prohloubení měnové regulace a já, já tomu hodně věřím. Věřím v to. Děkuji. A odpovíte i na další otázky? Ví balance ECB. Co se týká rozvahy a balance ECB, tak co se týká, to jsou prostě důsledky programu nákupu akcí přístup eh, dosavadní je správný a já si myslím, že i v budoucnosti se bude aplikovat eh, taková. Děkuji, Kate Swinburne. Děkuji. Vítám vás, pane ministře. Eh, to my tady mnozí vnímáme, že to zastoupení není dostatečně silné. Co můžete udělat v tom, abyste obzovat pravidla pro clearing po roce 2019 je třeba se podívat na roli ESMA versus eh, banka, jak to bude dál. A také řekl, že ECB by v době krize potřeboval. Děkuji. Ramon Tremoza. Děkuji, pane předsedo. Buďte eh, vítán, pane de Guindo, v parlamentu. Gratuluji vám, gratuluji vám jménem své frakce za to, že jste byl jmenován kandidátem do ECB. Zeptal bych se na různé věci a zeptám se anglicky, ale zaprvé bych se nejdřív věnoval španělské politice. Vy jste španělský eh, ministr financí a jak dlouho ještě budete ministrem financí a jak to vypadá s nezávislostí Evropské centrální banky. Můžete k nám k tomu něco říct? A teď se dál budu ptát anglicky a to na měnovou politiku. Co se týká omezení velikosti bilance, když se podívám, Federal Reserve získává prostředky na budoucí akci, zatímco ECB stále drží úroky na nule a zvyšuje bilance. Myslíte si, že ECB má spoždění v realizaci měnové politiky a v souvislosti s tím dvě poslední otázky. Jaké objektivní podmínky by měly nastat, aby se zvýšily v Evropě úroky a nakonec, jakou konkrétní politikou byste chtěl omezit bilanční sumu ECB? Děkuji. Primero, eh, hoy el presidente del gobierno ha dicho que en los próximos días, eh, como muy tarde. Ano, nejpozději během týdne už nebudu ministrem. Samozřejmě, kdo mě nahradí, kdy mě nahradí, bude to otázka nejbližších dnů či týdnů. A teď anglicky odpovědi na další otázky. Za prvé, myslím, že musíme mít eh, na paměti uh, že situace ekonomického cyklu v Evropě není stejná jako situace ekonomického cyklu ve Spojených, že musíme mít um, na paměti že situace ekonomického cyklu v Evropě není stejná jako situace ekonomického cyklu ve Spojených co v tomto cyklu a e, je tam ta míra úroku nižší, takže Fed začal zvyšovat úroky Eh, nejenom využil ta nekonvenční opatření, ale dokonce se rozhodl snížit bilanční fázi e, ekonomického cyklu. Já bych mm, neměl pocit, že bychom zanedbali něco v té měnové situaci, ale ta situace tady je prostě odlišná. Ale když dovolíte, řekl bych, že myslím Miky a já si myslím, že měnová politika ECB se začne, začne konvergovat eh, blížit monetární politice Fedu. Myslím, že vývoj eh, úrokových měr, že tady ta politika ECB je dost jasná. Jakmile, co se týká té bilanční sumy, tak to bude dopad, to bude vlastně výsledek toho programu nákupu bondů. Tady jde o ty částky nákupu bondů a teď jsme na úrovni 30 a v v prosinci, pardon, se 8 ve Španělsku mohutně zavírují, zavírají, zaniklo milion pracovních míst badatelé a vědci, hlavně ty mladí, odešli ze Španělce 8, ve Španělsku mohutně zavírují, zavírají, zaniklo milion pracovních míst. Badatelé a vědci, hlavně ty mladí, odešli ze Španělska. Lze očekávat, že eh, dosáhnete zpět likvidity trhu, čím říká paní řečnice. V každém případě budeme hlasovat proti vám. to já s vámi samozřejmě nemohu souhlasit. Vy jste tady řekla věci, které nesouhlasí s realitou. Ano, došlo ke změnám v situaci ve španělské ekonomice. O už tři roky ekonomika ve Španělsku roste o 3%, vznikly miliony pracovních míst. Samozřejmě je ještě třeba udělat spoustu věcí, ale zásadně se to liší od situace před pěti, šesti, sedmi lety. Všech, všichni znalci ekonomiky akceptují takováto tvrzení a co se týká ekonomického modelu, mohu vám říct, že když se podíváte na to, co vedlo k tomu, že roste ekonomika, no tak to byly hlavně investice. Tady nejde o kredity, nejde o nějaké nemovitostní bubliny. Takovéhle bubliny ve Španělsku teď v oblasti nemovitostí nejsou. A v tom, co jste zmínila, těch 660 miliard eur, to dala na systému minulá, současná vláda. V, tém, v tomto volebním období je to 40 miliard, takže opakuji, že dopady pocitujeme dnes. Bankovní systém už nedělá další dluhy, fragmentace finančního trhu zmizela a podniky a rodiny teď eh, konečně mají úroky jako... Eh, Děkuji. Zdravím vás, pane ministře. Zazněly tady mm, názory, že naše kandidatura nebude e, podpořena. Tedy za normálních okolností by Španělsko jako čtvrtá největší země eurozóny tam měla mít e, zastoupení, ale pokud všichni členové euroskupiny by se vrhli tímto směrem, tak by z toho byl problém. Jde o politickou nezávislost, to je zcela jasné. Váš příklad není zrovna dobrý a moje frakce má i obavy z vašeho soukromého konfliktu zájmu, co se týká vašich eh, soukromých aktivit. Eh, vy jste pracoval pro Libans Brothers, máte nějaké Eh, pak došlo k tomu, že tahle banka byla zachráněna ze státních prostředků, pak jste byl členem rady v další bance, která také musela být zachráněna. Stálo to 110 milionů. Odevzdali prohlášení, že nikdy nezasahovali do těchto opatření a Eh, vy píšete ve své knize, že jste pracoval ve čtyřech velkých bankách, tedy v instituci, která provádí dozor nad všemi těmito dotčenými bankami. Děkuji. Odpovím na tyto otázky postupně. Španělsko v roce 2012 Mm, tak možné, možné kandidáty, tak na tom nic, v tom nic ne, nebylo. E, mm, co se týče nezávislosti ECB, tak to je úkol, který centrální banka e, musí mít. Je důležité, abyste vy, jako členové Evropského parlamentu, také obhajovali zájmy a nezávislost centrální banky. A to nejste ani bankéři. Takže tento argument neplatí. Co se týče bailoutů, ehm, tak ty byly sdílené, nebylo tam preferenční eh, akcie, o které jste měl na mysli. Je pravda, že já jsem byl eh, poradcem BMN, ale 1,1 eh, miliard, které jste zmínila, Eh, byla stanovena i jako částka v 2011. Já jsem byl v té radě rok, myslím, že jsem tam odvedl pozitivní práci, pomohl jsem té instituci dosáhnout solventnosti. Eh, od té doby, co banky byla znárodněná, tak jsem nikdy do toho nezasahoval. Banky neměla nikdy tolik nezávislosti svém managementu, stáv, to říkají stávající manažeři, takže ty, ty vaše komentáře se týkají období před znárodněním. To bylo velice složité období pro španělské veřejné finance, kdy banky byl jeden z hlavních prvků nejisto celé španělské ekonomice. Děkuji, Marko Vali. Děkuji. Já mám tři otázky na vás co se týče aktiv. Eh, centrální banky sledují inflační cíle, nebo by se měly sledovat jiné parametry, například plná zaměstnanost zemí eurozóny. Pak by mě zajímalo, jak může centrální banka sama řešit eh, problémy, jako je inflace, když je tam 19 ekonomik Otázka um, úrovně aktiv um, třetí úrovně je důležitá. Jsou to užívat interní modely, aby je kvantifikovali. Tyto interní modely se používají, co týče prodeje. Vidíme, že jsou správné. Eh, já jsem vždy tvrdil, že ehm, testy, které ukazují, že, zda, že se ta aktiva dají prodat na trhu. Pak jsou tady otázky, které se týkají výpočtu um, aktiv a rizik, jak jsou to externí nebo interní modely. V Bazli byla dohoda, že um, mm, tady myslím, že mandát ECB je jasný. Kontrolovat inflaci Eh, pak může mít pozitivní dopad eh, pak může mít pozitivní dopad na příjem domácnosti i konkurenceschopnost. Eh, se týče snižování celkové poptávky, eh, zvyšování produkce, inflace. Jsem si jist, že eh, měnová politika vlastně je. Já mám dvě otázky. První se týká, vy jste hovořil o nezávislosti centrální banky, centrální bank, bank obecně otázka, zda e, se e, toto nestává zásadním problém demokracie vůči občanům, když vidíme e, případy korupce v řadě centrálních bank. Nikdo nemůže donutit nikoho k demisi vzhledem k stanovám. I je tady také princip neobvinování a odpovědnosti. Moje otázka, považujete za normální, že eh, toto dogma nezávislosti mi měl být vytesáno do kamene Lisabonské smlouvy? Eh, co se týče um, konvergence um, měnové, eh, měnové politiky, rozpočtové politiky, když vás dnes naslouchám, tak mám pocit, že chcete reformovat princip míšené politiky mm, úrovni eurozóny. To máte v úmyslu? Nebo na mysli? Um, já věřím v nezávislost centrálních bank. Je tady ekonomická literatura, i zkušenosti jasně ukazují, že nezávislá centrální banka funguje lépe co se týče ekonomických výsledků, inflace. Ano. Jak Tam by um, určitá pojistka měla být i pokud jde o pojištění vkladů a backstop nebo něco takového. Opakovalo se, že komise musí eh, posílit eh, to zajištění. Potom k otázce veřejného zadlužení. Eh, to je to obecný problém a Evropa by neměla jednat mimo Bazilej, protože banky mají celosvětový akční rádios, Za druhé, veřejné zadlužení to není žádné volné aktivum. Je to velmi citlivé téma a A teď, aby se vlastně prolomila ta vazba mezi bankami a státní pokladnou, tak eh, to není zase eh, tolik otázka státní zadluženosti, ale eh, té, toho zatížení veřejných dluhů, pokud jde o ex ante bilanci ve Španělsku před několika lety, tam nebyly legacy assets, ale e, roli tam se hrávaly jiné faktory, ta situace byla odlišná, nebylo to příznivé a já si myslím, že v těchto věcech je třeba postupovat velmi obezřetně. Pokud jde o backstop v rámci ESM, ESM e je podle mě mm, takovým backstopem a Je to páteř Evropského bankovního systému a to musí platit i u mechanismu pro vypořádání. I zde je zapotřebí mít uh, takový backstop. Já nevím, jestli to půjde prostřednictvím ESM, ale jde zkrátka o to, aby uh, eh, ETs bylo Eh, posunuto na vzájemnou úroveň. Eh, my potřebujeme v Evropě také anticyklický eh, nástroj v různém provedení, velmi často i přes rozpočet společenství možná, o tom se musí diskutovat. Mohlo by to být ve formě pojištění proti nezaměstnanosti, nebo mm, by to mohlo mít podobu investičního fondu. anebo ještě i nějakou třeba úplně jinou formu. Ale v každém případě potřebujeme konsenzus, pokud je o nezbytnost tohoto systému a o to, kdo ho bude řídit. A já si myslím, že na to by se měla zaměřit nová reforma ESM. E, děkuji, pane de Gindos, pro mnohé je nezávislost otázkou eh, časového harmonogramu, ale pro nás je to otázka naprosto zásadní. A já bych chtěl položit následující otázku. Je nezbytné, aby se eh, hospodářská měna Unie posunula dále a aby byla měnová politika povýšena, tak abychom mohli lépe reagovat na šoky. Za tím účelem potřebujeme Evropský fond a také náležité kompetence. Ve Španělsku v posledních letech ovšem takové nástroje byly seškrtány. Do jaké míry si myslíte, že je možné eh, tuto politiku celoevropsky prosazovat a jak posuzujete nedávné návrhy Evropské centrální banky v této oblasti? Děkuji. Eh, pokud je o měnovou eh, a bankovní unii, myslím si, že na těch věcech musíme pracovat paralelně. A tady jde o eh, třetí pilíř. My tady opravdu potřebujeme tři pilíře, dva by nestačily. A ten fond by měl být tím třetím eh, pilířem, tedy fond pro zajištění vkladů. Eh, tam jsou různá opatření na snížení rizika. A potom ještě další věc by bylo vytvoření aktiv, nebo tedy pasiv, pardon, a tam by měla být kapacita absorbovat ztráty. To by umožnilo, aniž by se eh, aby, aniž by byly dotčeny vklady střadatelů, pokud by došlo eh, k ohrožení vkladů, tak by bylo možné ty věci s bankou vypořádat. A pokud jde o eh, MPL, tak to je velmi mnohoúrovňový eh, problém. Ve Španělsku v roce 2012 eh, se eh, zvýšily ehm, poštáře bank a v rezervy a to by mělo být stejné i pro případ třeba Irska i dalších zemí. A tady by měla být možná, by měl by být možný eh, určitý transfer vůči nějaké instituci, eh, kde by bylo možné ty věci vypořádat. Eh, existuje tady akční plán pro nouzové úvěry a to je naprosto zásadní. Pokud se chceme posunout vpřed, pokud jde o integraci bankovní unie, pokud ji chceme prohloubit,